Uh, Dobré odpoledne, vážení kolegové. Poprosím vás, abyste se usadili. Pokud dnes odpoledne nebudete hlasovat na našem zasedání, tak vás poprosím, abyste opustili zasedací sál. Ostatní se prosím usaďte. Um, so colleagues, uh, we had a Vážení kolegové, máte všichni hlasovací seznam. Bylo mi řečeno, že jedna ze skupin nemá hlasovací seznam k dispozici, takže ověřím si ještě jednou pro jistotu. Děkuji, Petře. Ověřím si, že máte k dispozici hlasovací karty, protože dnes odpoledne budeme hlasovat výhradně elektronicky. Máte tedy všichni hlasovací karty sebou? If anyone who is voting doesn't have pokud někdo z vás, kdo bude hlasovat, kartu nemá, dejte nám prosím nyní vědět. It's essential that you have your voting card. Every vote will be taken Opakuju, že dnes budeme hlasovat výhradně elektronicky, takže je potřeba, abyste měli své karty. Takže tímto se dostáváme, kolegové, k prvnímu hlasování. Já vás znovu poprosím, abyste se usadili prosím i pracovníky, asistenty a všechny ostatní, aby se usadili na svá místa. To platí i pro ty, co stojí vzadu. Okay, colleagues, uh... Takže ještě jednou dobré odpoledne, vážení kolegové. Máme před sebou dvě hlasování, jednak o Evropské agentuře pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva a pak eh, ještě eh, jedna zpráva. U té první máme zpravodajku paní Gál. Je tam pouze jedno jediné hlasování, které tedy proběhne hlas eh, elektronicky, jak už jsem říkal. Pokud jste připraveni, můžete hlasovat, prosím. EPP one many. E one many. Vážení kolegové, ještě okamžik. Za EPP hlasuje o jednoho poslance více, než je povoleno. Vážení kolegové, dnes odpoledne je zasedací sál opravdu plný, takže bych ocenil trochu klidu. PPP e si zatím vyřeší tento problém a to tež platí pro SAD. I u nich je o jednoho poslance více, takže prosím, e, zachyťte si to. Teď to samozřejmě už toto hlasování nezmění. Nikam nespěchejte, všechno si vyjasněte. Toto hlasování se tím nemění. Opakuje pan předseda. Takže pokud si u obou eh, frakcí stáhnete jednoho poslance, můžeme pokračovat v hlasování. Dobře, takže zpráva byla přijata. Já končím hlasování. Ano, byla, byla přijata. Děkuji a gratuluji paní Gal. Paní Gal by se chtěla na závěr vyjádřit. Děkuji, jenom jedna větička. Chce poděkovat svým stínovým zpravodajům, zvláště paní, zvláště paní Beňové, která mě podporovala během vyjednávání. A děkuji také sekretariátu za pomoc panu Orengailovi. Zvláště děkuji. Děkuji, říká pan předseda. A tím se dostáváme k druhému hlasování, a to je jména evidence cestujících. Pravodajem je pan Kirchhoff. Pokud nemá nic, co by řekl před hlasováním, můžeme rovnou přistoupit k hlasování. Opět eh, opakuji, že budeme hlasovat výhradně elektronicky. Jste připraveni k hlasování? a poprosil bych ještě jednou o trochu klidu. Takže hlasujeme o návrhu 48, 49 a 50. Můžete hlasovat, prosím. The vote is closed. Končím hlasování. U socialistů máme pořád o jednoho poslance více, je potřeba to vyřešit, abychom mohli postupovat dále. Could make those arrangements. colleagues, when S&D is ready, that will mean. Doufejme, že už tedy socialisté jsou připraveni, že odebrali jednu hlasovací kartu. Eh, dejte mi vědět, až budete připraveni, abychom mohli pokračovat v hlasování. Takže teď už je to v pořádku. Návrh byl zamítnut. Postupujeme dále. Hlasujeme o 58. Můžete hlasovat, prosím. The vote is closed. Končím hlasování a návrh byl zamítnut. Nyní hlasujeme o kompromisu číslo jedna. Můžete hlasovat, prosím. The vote is closed. Končím hlasování. A návrh byl přijat. Nyní hlasujeme o kompromisu číslo 2. Můžete hlasovat, prosím. The vote is closed. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní hlasujeme o kompromisu číslo 3. Můžete hlasovat, prosím. The vote is... Končím. Tak ještě jednou, ještě jednou mm, kompromis číslo 3 na vašich hlasovacích seznamech je to strana 18. Tímto končím hlasování a návrh byl přijat. Kompromis 4, na mém seznamu je to strana 22. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromis číslo 5, to je strana 32. Můžete hlasovat, prosím. The vote is closed. Končím hlasování. The vote is closed. Končím hlasování, vážení kolegové. A návrh byl přijat. a za socialisty opět hlasuje o jednoho poslance více. Kde byste to mohli vyřešit? Nyní kompromis 6, eh, strana 37. Můžete hlasovat, prosím. The vote is closed. Končím hlasování a návrh byl přijat. Compromise seven. Kompromis 7. Můžete hlasovat, prosím. Page 46. Je to strana 46 hlasovacího seznamu. I realize it's taking time for you to get to that page. Chápu, že to trvá tam dolistovat. Možná byste se to mohli opatřit lepítky, to spíš pro příště, teď už to asi nezvládnete. Tak končím hlasování. A návrh byl přijat. Kompromis 8, strana 55, alespoň na mé verzi seznamu. Můžete hlasovat, prosím. The vote is closed. Končím hlasování a návrh byl přijat. Nyní kompromis číslo 9. Můžete hlasovat, prosím. The vote is closed. Končím hlasování. A návrh byl přijat. Na straně 72 máme kompromis 10. Můžete hlasovat, prosím. Vote is closed. Končím hlasování. A návrh byl přijat. Kompromis 11. Můžete hlasovat, prosím. The vote is closed. Končím hlasování. I tento návrh byl přijat. Nyní kompromis 13. Pan předseda se opravuje. Kompromis číslo 12. Strana 84 hlasovacího seznamu. Můžete hlasovat. Vote is closed. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromis 13, strana 86. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování a návrh byl přijat. Není kompromis 14, strana 87. Můžete hlasovat, prosím. The vote is closed. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Kompromis 15 na téže straně. Můžete hlasovat, prosím. The vote. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní kompromis 16, strana 88. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní kompromis 17, strana 88. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. A návrh byl přijat. Nyní kompromis 18, strana 91. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Poté, co sám odhlasuji, výborně schváleno. Není kompromis 19, strana 92, můžete hlasovat. The vote is closed. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní kompromis 20. 20, 92. Je to opět strana 92. Končím hlasování. Návrh byl přijat. není kompromis 21, strana 93. Můžete hlasovat, prosím. The vote is closed. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Teď eh, Úvodní ustanovení, návrh 51, můžete hlasovat, prosím. The vote is closed. Sorry, the vote is... Končím hlasování. A návrh byl zamítnut. Nyní návrh 53. Můžete hlasovat, prosím. The vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 54. Můžete hlasovat, prosím. The vote is closed. That is... Končím hlasování. Návrh je zamítnut. Nyní kompromisy 22 až 56 můžete hlasovat. Končím hlasování. Schváleno. Jsme na straně 117, hlasujeme o textu v pozměněném znění. Nebo ještě ne, opravuje se pan předseda. Have a mix the compromise votes?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 EPP se ptá, možná někteří další, co ta ostatní hlasování. My jsme hlasovali an blok o kompromisech 22 až 56. Měli byste z toho mít radost, protože nám to půjde rychle, můžete jít dřív domů. Teď jsme na straně 117, hlasujeme o textu v pozměněném znění a hlasujeme jmenovitě. Můžete hlasovat, prosím. If you want to vote not on block, please let me know. We can go. Pokud nechcete hlasovat an blok, jen mi dejte vědět a můžeme se vrátit. The vote is closed. Končím hlasování. A nyní hlasujeme o mandátu zahájit vyjednávání s radou. Můžete hlasovat, prosím. Yeah. The vote is open. Můžete hlasovat. Colleagues, is everyone voting? Hlasovali jste všichni, vážení kolegové? Tak v tom případě končím hlasování. a návrh byl schválen, takže gratuluji zpravodaji, děkuji všem stínovým zpravodajům. Vážení kolegové, teď přerušíme zasedání až do dalšího bodu. Děkuji.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

colleagues, everyone is here, so I'm going to... Um... Kolegyně a kolegové, všichni už jsme v sále, tak zahájíme rozpravu. Já vím, já jsem začal pozdě, protože jsem přišel pozdě, souhlasím, ale navrhovatele už tady máme, tak můžeme začít. Nevím, co se děje s tím mikrofonem. Je to moje chyba? Okay. That's, <clears throat> that's not... Není to lepší pořád. Nevím, co se děje. Sorry, yeah, that's better, thank you. To je lepší, říká pan předseda, pro nás teda ne. Návrh rozhodnutí rady stanovujícího předběžná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka, reportérka Ska Keller, máme tady stínové zpravodaje. A navrhuji, abychom nejprve dali slovo Ska k prezentaci a potom Peter Niedermiller může vystoupit k bodu 11, který se týká uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na, prozatím, na prozatímní opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka. Takže bych dal slovo oběma zpravodajům a potom dal slovo k diskusi. Měl jsem pocit, že tak to bylo, to, bylo rozumnější, než diskutovat každou zprávu zvlášť. Podívejme se tedy na to jako na balíček, pokud souhlasíte. Takže kolegyně a kolegové, začne SK Keller. A naším cílem je předložit pozněvací návrhy. Termín byl 10. července. Něco už jste si vyslechli během diskuse s lucemburským předsednictvím, ale požádám Ska, aby všechno vysvětlila. A tentokrát na to máme dost času, omlouvám se, že jsem, vám, že jsem vás předtím takto přerušil. Děkuji. A nejprve chci poděkovat všem stínovým zpravodajům a zpravodajkám za spolupráci, protože máme velmi krátký harmonogram. Asi to byla ta nejrychleji zpracovaná zpráva, takže jste do toho vložili velké množství úsilí. Toto je téma, o kterém jsme hovořili několikrát. Jedná se o nouzovou relokaci Itálie, u Itálie a Řecka celkem se jedná o přesídlení 40 tisíc osob z těchto států na hranici, do níž v minulosti přijíždělo stále více uprchlíků a přistěhovalců. Evropská komise navrhla tento program jakožto povinný. Ráda řekla, že by ho spíše chtěla mít dobrovolný a zítra hlasování můžeme radě vyslat intenzivní signál, že Evropský parlament podporuje povinný a solidní program takovéhoto přesídlování, protože se domníváme, že takovýto signál solidarity je velmi důležitý. A z toho důvodu tedy ve zprávě navrhuji, aby parlament podpořil pozici komise se námi předloženými změnami, s tím ale, že to je pouze začátek pak se musíme podívat na země, na ty počty, na těch 40 tisíc. Toto tedy může být opravdu pouze začátek, kterým se rozběhne širší proces. Takže to říkáme zcela jasně ve formulaci, kterou navrhujeme a kterou vy posilujete svými pozměňovacími návrhy. Také jsme chtěli zdůraznit, že vzhledem k tomu, že tento mechanismus je nouzový, tedy bez konzultace, a že očekáváme, že Evropská komise předloží stálý takovýto program pro nouzové situace. Evropská komise řekla, že tak učiní na konci roku a my říkáme, že pokud se to nestane, tak zvážíme využít možnost přijmout legislativní zprávu z vlastního podnětu. Takže tedy obecně podporujeme Evropskou komisi, ale s tím, že zdůrazňujeme, že se jedná o první krok reagující na nouzové opatření a že pochopitelně se nevzdáváme tímto svého práva jako spoluzákonodárce. Jsem velice ráda, že to tady mělo podporu a myslím si, že sekundární pohyby a perspektivy přesídlování těchto uchazečů o azyl je potřeba také řešit a že bychom měli brát v úvahu preference jejich, tedy žadatelů. To zase je text, který byl posílen vašimi pozněvacími návrhy. <clears throat> preference typu třeba existence rodiny anebo komunity eh, v daném státě, kvalifikace, ale také se musíme dívat na preference členských států, abychom vytvořili situaci, kdy jak členský stát, tak daný žadatel o azyl jsou rádi, že jeden druhého mají. A budeme se o to snažit do nejvyšší možné míry. Víme, že pochopitelně po každé to fungovat nebude, ale tam, kde je to možné, kdy je to možné, tak by to mělo jít. Také to přispěje k tomu, že tento program pro nouzové přesídlování uspěje. A ten úspěch velmi potřebujeme. Tím doprovol, do, eh, dočasným dvouletým programem pro 40 tisíc lidí snad ukážeme, že to může být úspěšné a potom členské státy budou mít možnost eh, to provádět šířej i v budoucnosti. Tolik tedy hlavní body, které jsme, které jsme navrhovali v této zprávě. Teď pozněvací návrhy a kompromisy, ke kterým jsme se dopracovali, ještě tuto zprávu zlepšili, takže velmi děkuji za spolupráci a Rada eh, nás musela konzultovat, konzultovala nás a doufám tedy, že budou brát ty naše pozněvací návrhy v úvahu eh, při probírání podrobnosti tohoto programu, protože ty podrobnosti jsou klíčové. A také doufám, že Rada se bude ochotna domluvit na těch minimálně 40 tisících v pondělí. Vím, že lucemburské předsednictví se o to velmi snaží, ale je potřeba, aby se snažili všechny členské státy, aby ukázali, že jsou ochotny přistoupit na tuto dobrovolnou solidaritu, tak jako tomu říkali na minulé Evropské radě. Takže ještě jednou děkuji stínovým zpravodajům a zpravodajkám a za jejich pomoc. Máme za sebou pevných 14 dní, ale jsem ráda, že se nám to podařilo takto dotáhnout do konce. A také doufám, že zítra to bude úspěšně prohlasováno. Děkuji dopředu za vaše případné připomínky. Děkuji. Ano, harmonogram byl velmi krátký, to máte pravdu. A, a jedenáctka nyní, finanční nástroj, tomuto příslušný, měl to na starosti Peter Niedermiller, takže mu dám slovo a potom dám slovo stínovým zpravodajům k celému balíčku. Děkuji. Takže tady se jedná o nástroj pružnosti spojený s právou paní Keller k mechanismu přestěhování. Bude to stručné jako mé stanovisko, tedy vítám nástroj na eh, vrch Evropské komise, aby se použili tyto prostředky z rubriky 3 obecného rozpočtu Evropské unie. Cílem tohoto dalšího financování je financovat tento urgentní mechanismus přesídlování, jak říkala paní kolegyně. Kromě jednoho dalšího úvodního ustanovení jsem pouze chtěl, aby upravili tu částku nahoru o 5 milionů euro, tak aby bylo možné financovat více zaměstnanců EASO, protože to je agentura, která má hrát ústřední koordinační roli při provádění tohoto mechanismu. Především co se týče hotspotu a vlastně stále více má pomáhat těm členským státům na vnější hranici, které více čelí těmto výzvám. Já jsem také chtěla, aby ta částka nástroje byla navýšena o dalších, tak, aby umožnila dalším deseti tisícům se takto přesunout, ale pochopil jsem, že se tou myšlenkou už dále v tomto mechanismu zabývat nebudou. Takže nakonec jsem tam tento toto navýšení do stanoviska nedal. Nedoporučuji žádné další změny, jenom se budu těšit na vyjádření stínových zpravodajů, zdali oni se domnívají, že je potřeba to ještě nějak upravit. Děkuji. Děkuji. A nyní stínový zpravodajové. Zpráva Ska Keller. Za prvé, Jaron Lenars, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji také Ská za velmi dobrý úvod k této zprávě. A já chci také připomenout, eh, při, poděkovat eh, všem členům sekretariátu Libe, kteří posílali e-maily velmi brzy ráno a pozdě večer, takže zjevně se dlouho pracovalo a vedlo to k dobrému výsledku. Jsem rád, že se nám podařilo najít společný postoj mezi jednotlivými politickými skupinami v Evropském parlamentu. Především, když to dáte do kontrastu s problémy, které měli v radě během posledních pár týdnů u stejné problematiky, tak to je určitě dobrý signál a určitě to od nás evropští občané očekávali. My říkáme zcela jasně, že tento mechanismus se týká 40 tisíc uprchlíků, ale že to neřeší ten obrovský problém, který máme s azylovým tlakem, kterému čelí řada členských států. Nicméně eh, je to asi dobrý testovací příklad, případ a musíme být schopni ukázat, že to funguje. A až to bude fungovat, tak se z toho můžeme dále poučit a vytvořit z toho stálý mechanismus pro nouzové situace, a to by bylo taky do konce roku, a ten mechanismus by vlastně byl daleko více než jenom tento nouzový relokační mechanismus. Měl by to být nástroj, který má být lépe vybaven tak, aby byl schopen reagovat na rychle se měnící migrační cesty a počty, takže by měl být flexibilní. Kompromisní pozměvací návrhy také zdůrazňují, že se jedná pouze o jednu část komplexního přístupu k přistěhovalectví a že pokud nebudeme schopni se posunout dále u všech ostatních částí, a budeme to probírat daleko podrobněji u jiných zpráv. Takže pokud prostě se nám nepodaří posunout ku předu v ostatních částech migrační agendy, eh, tak nám to také nepomůže. Je tedy potřeba, aby se dále tlačilo na veškeré části migrační agendy. Z předchozích pilotních případů v Maltě jsme se také dozvěděli, že je potřeba eh, zajistit nebo spíše předejít druhotným pohybům poté, co dojde k tomu přesídlení, protože jinak by to podkopalo celý mechanismus. Takže co se týče preferencí, tak musíme brát do možné míry v úvahu jak preference členských států, tak preference eh, žadatelů, tak aby ten systém v praxi fungoval. Ještě jednou děkuji a budu se těšit zítra na dobré hlasování. Děkuji. A nyní za SAD Iliana Jotová, prosím. Předsedatel, já mám každý Děkuji, pane předsedo. na začátek bych chtěla poděkovat paní Skakeler a všem stínovým zpravodajům. Byli jsme vynikající tým a přitom šlo o takovou mission impossible eh, vyřešit takové ožahavé téma během několika týdnů. Vy víte, jak eh, ožahavé téma to je na půdě rady i komise. A my bychom neuspěli, kdyby nám v tom nepomáhal výbor Libe. My vám za to opravdu děkujeme. Dnes a zítra budeme debatovat o této zprávě a rada o ní také rozhodne. Jaké je naše stanovisko? Samozřejmě, u některých věcí jsme byli donuceni ke kompromisu, ale to je v pořádku. Tento mechanismus by rozhodně měl být závazný pro členské státy, to je tedy první důležitá věc. A také jsem si nejsem úplně jistá, jestli jsem dobře rozuměla zástupcům lucemburského předsednictví, ale myslím, že tedy těmi potvrdili, že jakmile padne rozhodnutí, bude to závazné pro všech 28 členských států. Jaký je náš druhý požadavek? My jsme jasně řekli, že jde o pilotní projekt, takže to jsou ty úplně první krůčky a musíme dát komisi šanci, aby vůbec projekt rozběhla. Na druhé straně však eh, by se komise měla začít připravovat i na nějaký permanentní mechanismus, který bude k dispozici, doufejme, do konce roku. A tento mechanismus navíc bude fungovat od roku 2017 dále, ale mezi tím se bude situace komplikovat a proto bychom měli být připraveni zareagovat na okolnosti. Tato zpráva by měla být prvním krokem a na to pak budou navazovat zprávy našich dvou kolegů, které přijdou na podzem. Naše práce tím tedy teprve začíná a oni na to navážou svým textem, který doufám bude k dispozici v září. Dnes jsme se dohodli na tom poměru 40 ku 60, jak to bylo v návrhu komise. Samozřejmě rádi bychom přeskoumali fungování tohoto pilotního mechanismu, dejme tomu za 6 měsíců, abychom zjistili, jestli ten mechanismus opravdu funguje a jestli náhodou není třeba jej modifikovat. Problematika preferencí, jak se asi dalo čekat, se stala asi tím nejožahavějším tématem, přičemž tedy bylo možné vypozorovat dva trendy. Za prvé zdali vyslyšet přání lidí, kteří jsou přesídlováni. To by samozřejmě byl ten žádoucí výsledek, ale my jsme našli takovou zlatou střední cestu mezi tedy dvěma různými myšlenkovými proudy a proto my jako frakce SND můžeme eh, tento pozměňovací návrh podpořit. Pokud bychom měli vypracovávat seznam preferencí, neměla by se z toho stát zbraň pro země, které jsou proti přesídlení. Neměli bychom je vlastně vybavovat argumenty proti. A to je, myslím, velmi důležité pro rozmístění uprchlíků ve všech členských státech, kromě Řecka a Itálie. A mám ještě jeden návrh, který nebyl zrovna při, tedy populární, bohužel, ale já si přeju, aby text byl posílen a abychom řekli, že země jako Řecko a Itálie, ty jsou tedy ty tedy národní bezpečnost těchto zemí, kam vlastně těch prvních zemí, kam dorazí uprchlíci, by měla být posílena. Já bych to v textu ráda viděla, já vám děkuji za spolupráci a doufám, že zítra nás podpoříte při hlasování. Dobře, a nyní paní Wikström. Děkuji velice. Já jsem tady, abych hovořila jménem naší stínové zpravodajky Angeliky Linhardt, která tady bohužel dnes nemůže být. A ona by chtěla poděkovat zpravodajovi a také chtěla poděkovat ostatním, ostatním stínovým zpravodajům, kteří jsou členové týmu. Bylo to, byla to vynikající ukázka týmové spolupráce. Pokud jde pro skup, o skupinu ALDE, pro nás je vůbec nejdůležitější, aby byly zohledněny naše obavy. A já je tady teď budu jmenovat závazný systém kvót, jasné prohlášení o tedy nebo důkaz o tom, že dublinský systém prostě nefunguje a je třeba je, jej nahradit novým modernizovaným nástrojem, který se hodí do 21. století. Dublinské nařízení bylo nástrojem 20. století. Použití kvantitativních a také kvalitativních údajů, o kterých, na základě kterých se bude rozhodovat o přesídlení žadatele, například rodinné svazky, jazyky, které ovládá, jaké kultury je a samozřejmě musíme respektovat základní práva. A e, tedy ona také zdůrazňuje zvláštní pozornost, kterou je třeba věnovat těm nejzranitelnějším skupinám, dětem, obětem mučení, a svobodným matkám a tak dále. Naše stínová zpravodajka je také přesvědčena o tom, že mechanismus permanentního přesídlování, které v rámci procesu spolurozhodování komise představí na konci roku, je opravdu potřeba a je velmi důležitý a dívá se na to velmi pozitivně a doufá, že tato zpráva a tento výbor přispějí ke transformaci principu solidarity na legislativní text. Já jako koordinátorka by také chtěla poděkovat eh, Skakelerové za vynikající práci v odvedenou v krátkém čase. Děkuji, nyní Katarína Činíče. Děkuji, pane předsedo. Chci zcela srdce poděkovat oběma kolegům. a také stínovým zpravodajům za veškerou vynikající práci, kterou odvedli při práci na těchto dvou dokumentech. Několik připomínek. Ke zprávě z Kakelerové. To, co je tu navrhováno, je v podstatě krizový mechanismus. Ale je to velmi důležité, protože vůbec poprvé se prostřednictvím tohoto návrhu snažíme řešit problém, který je společný všem evropským zemím. A postupujeme na bázi evropských hodnot solidarity a proporcionality. Je to celoevropský problém, se kterým se však nejvíc potýkají jen některé země, například Itálie. A já bych ráda k tomto ohledu navrhla jeden pozměňovací návrh, který je nejdůležitější z mého pohledu. Myslím si, že by tam mělo být nějaké konkrétní ustanovení o nezletilých. Já jsem se o to snažila v úvodním ustanovení 25, ve kterém jsme hovořili o novém mechanismu pro relokaci, pro přesídlení. A to v souladu s judikátem Evropského soudního dvora který je velmi důležitý. A tento judikát je velmi důležitý pro ochranu nezletilých. Pak chci ještě předložit pozměňovací návrh, který se týká potřeby nebo možnosti vyloučit či pozastavit přesídlování jakožto takové de facto sankce proti Řecku nebo Itálii ve chvíli, kdy tyto země nezlepší, tedy nepřímo opatření ke zlepšení svých eh, kapacit a systému pro eh, příjem uprchlíků. Já chápu, že je třeba eh, to zlepšit, ale asi nemá cenu tyto země trestat. A navíc tím, že bychom pozastavili přesídlování. Vzhledem k tomu, že jde o dvě země, které vlastně se nejvíc potýkají z důsledky tohoto fenoménu a také proto, že by to poškodilo především tedy cílovou skupinu, která má být chráněna, tedy uprchlíky. A konečně tady jsem předložila pozměňovací návrh, abychom mohli chránit e, žadatele o azyl. Musíme dát jasnou hůtu, konečnou hůtu toho, jak dlouho by to řízení mělo běžet od okamžiku, kdy dorazí do Řecka nebo Itálie. Říkám to proto, že by asi nemělo smysl nastavit, dejme tomu, jeden měsíc od okamžiku, kdy je tedy eh, uprchlík eh, identifikován jakož osoba, která potřebuje přesídlení, pokud se mezi tím nepodaří dořešit všechny detaily. Takže k tomu chci předložit pozměňovací návrhy. Doufám, že vaši zprávu vylepší a doufám, že zítra to přihlasování všichni podpoří. Ano, samozřejmě je velice důležité znát italské stanovisko k této věci. Parkerko za chvíli pohovoří o stanoviskujících Řecka v této věci, ale teď tedy musíme dodržet seznam řečníků. Ano, já si beru slovo jménem svého kolegy Kostase, který tady dnes není. Byl stínovým zpravodajem a já bych se připojila k, k díkům vůči naší paní zpravodajce nejenom tedy, že se vlastně celého tématu ujala na poslední chvíli, ale velmi dobře spolupracovala. Já jsem spolupracovala na celé řadě pozměňovacích návrhů, které předkládá můj kolega Kostas. A myslím si, že kompromis, a myslím si, že kompromisy, které se podařilo najít, jsou velmi dobré. Neměli bychom zapomínat kontext, ve kterém všechno tohle probíhá. Hovořili jsme o indikátorech, mechanismech, pilotních projektech, o dublinském systému, který je tedy napjat k prasknutí. A je pravda, že tady musíme mít nový mechanismus, ale předtím ještě musíme eh, přeskoumat eh, dublinské nařízení. A to v kontextu, který je tedy mimořádně náročný, protože eh, ta čísla uprchlíků jsou hrozivá. I tedy v kontextu oblasti kolem Středozemního moře je evidentní, že ani Evropa nezvládá eh, přistěhovalecké tlaky, mm, které ovšem působí po celém světě. My tedy musíme spolupracovat a myslím, že právě při práci na této zprávě jsme osvědčili velmi dobrou spolupráci. Jsem také ráda, že kompromis, pokud jde o souhlas a osobní preference, se podařilo najít. Ale je tu jeden termín, který se mi nelíbí, totiž sdílení břemene. Ve chvíli, kdy hovoříte o uprchlících, kteří si zaslouží statut mezinárodní ochrany, neměli bychom je asi nazývat břemenem. Určitě by se našlo jiné lepší slovo, například spravedlivé sdílení odpovědností. To by prostě bylo lepší a v kompromisech se to neobjevilo, což je mi líto, zvláště pohledu lidí, o kterých to vlastně je, ta formulace. Musíme si uvědomit, že hovoříme o ochraně eh, lid, základních lidských práv lidí, kteří opravdu tuhle ochranu potřebují. A myslím, že se v textu najdou i další formulace, které by si ještě zasloužily další úvahu a, a vyvážení. i z pohledu toho, jak se vyvíjí situace v zemích bývalé Jugoslávie. A I v Evropě jsme tedy viděli stovky tisíce, tisíců lidí, kteří tedy tam proudí. A my nejsme jediní, kdo je pod tlakem. Situace ve světě se proce mění a vyvíjí. A já tady doufám, že mé připomínky budou vyslyšeny. A my tedy v našem překladu máme, nemáme žádné břemeno, ale máme klíč pro přerozdělení a podobně, takže možná bychom to měli ověřit z pohledu překladu. Já si to každopádně ještě ověřím. A nyní pan Barton. Uh, thank you, thank you, Claude. Um, I think... Děkuji, Správně to řekla kolegyně na začátku. Přesídlení 40 tisíc lidí je teprve začátek, jistě to bude dalších 40 a 40 tisíc, až to budou 4 miliony a dál. Problém je v tom, že čím déle dovol, budeme tedy otevření, dovolíme lidem k nám dorazit, tím víc jich přijede a jak to bylo řečeno, spousta těch lidí nejsou tedy uh, skutečnými uprchlíky, ale jsou to mladí lidé, kteří uh, emigrují z hospodářských důvodů. Možná bychom si měli vzít příklad z Austrálie, která je pak vrací na místo, odkud se původně na cestu vypravili. A uh, Spolupráce zemí Evropy by, měla, by tedy neměla znamenat pouze ostrahu území kolem Středozemního moře. A navíc tedy naše diplomatické služby by měly začít vyvíjet tlak na země, které jsou z toho regionu a které jsou velmi bohaté, jako je Saudská Arabie, Brunei, eh, Bahrajn a další. Většina těchto uprchlíků jsou muslimové a člověk by řekl, že eh, budou nejprve hledat azyl v zemích, kde mají spoluvěrce. Já si myslím, že pokud je o... Um, uprch... My jsme tedy u nás doma vzali dost uprchlíků a azylantů. A zhruba každé čtyři roky je to milion lidí. A nyní by to z toho už bylo město velikosti Birminghamu a s tím také souvisí uh, to, že naše, naše vlastní mladí lidé mají problém najít ubytování, pronajmout se byt za rozumné ceny. Já tedy říkám, že bychom měli odlišovat skutečné žadatele o azyl, to jsou lidé, kteří byli opravdu systematicky persekováni a donuceni opustit země středního východu. To jsou především křesťané, kteří tam žili tisícovky let a já tady navrhuji, abychom nejprve Eh, chránili naše vlastní občany a pak řešili problém, eh, který spočívá v tom, že tyhle lidé prostě jedou špatným směrem. Thank you, Claude. Děkuji, Claude. Je obtížné přejít eh, záležitosti, které tady eh, zazněly. Ale chci poděkovat paní Keller a stínovým zpravodajům. Je to zpráva nesmírně důležitá. Děkuji také panu Niedermillerovi za jeho příspěvek a všem dalším kolegům, kteří zprávu obohatili a posílili. Je to velice důležité rozhodnutí v naléhavé záležitosti a pokud se podíváte na čísla, vidíte, že to je jenom kapka v moři, protože jenom letos Řecko přijme více než 100 tisíc imigrantů bez ohledu na rasu, náboženství či jiné kritérium. Jsou to lidé, kteří opouštějí své domovy kvůli lepší budoucnosti, většinou kvůli válce. Takže je to naléhavá situace, ačkoliv číslo je velice malé, přesto jsme velice rádi, protože to je začátek. Je to začátek dlouhé cesty, která povede k trvalému řešení tohoto problému. My jsme měli o tuto zprávu veliký zájem. Předložili jsme pozměňovací návrhy, které eh, nám Iliana velice pozitivně přijala. Pro Řecko je to nesmírně eh, důležité. Peníze samozřejmě chybějí, protože stát je blízko eh, bankrotu, takže je důležité, aby před námi nebyly zbytečné překážky, pokud jde o přesun těchto lidí do jejich destinace. Také vám chci všem poděkovat jménem eh, všech řeckých kolegů i naší vlády za to, že tady diskutujeme o těchto záležitostech. Děkuji za tyto osoby, protože, jak víte, tak hostitelské struktury se hroutí a to, co udržuje naši důstojnost jako Evropanů, jsou eh, sami lidé, ne nevládní organizace, ale lidé, kteří osobně pomáhají přispívají jim. Takže Evropa začíná pomáhat a já myslím, že to těmto lidem eh, dlužíme. Jejich jménem vám děkuji. Ano, i já vám eh, děkuji, pane Kirkosi. A děkuji za náhled eh, Ital- Itálie i Řecka. Teď se mi prodlužuje řečnický seznam, ale pokud máme čas, tak to nevadí uh, Tomáš Dechovský, eh, chcete eh, možná mluvit až na konci, protože vy se budete vyjadřovat i k rozpočtu, takže bych vás zařadil až na konec. Teď přidám slovo Cecil Kienge. Prosím, Cecil. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, našim zpravodajům a také všem dalším, kteří se věnovali této zprávě. Všimla jsem si, že zde hovoříme o pilotním projektu. V určitém ohledu to skutečně je pilotní projekt, který by měl vést Eh, k legislativnímu návrhu závazného trvalého mechanismu. To je velice důležité, alespoň pro nás. Potřebujeme určitý základ, na kterém můžeme do budoucna stavět. Kromě čísel je samozřejmě důležité mít také k dispozici stálý mechanismus, ale jsme rádi, že se nám podařilo v parlamentu vytvořit určitou představu o této záležitosti a doufám, že zítra toto stanovisko při hlasování podpoříme. Doufám, že bude podpořeno většinou, aby bylo jasné, jak Evropský parlament v této věci smýšlí. Řada pozměňovacích návrhů se týká nezletilých, nedoprovázených nezletilých a jsem velice ráda, že tyto návrhy byly podány. My chystáme zprávu z vlastní iniciativy s kolegyní Robertou. Chceme totiž zajistit kontinuitu, pokud jde o tyto dnešní návrhy. Děkuji. Děkuji, Cecil. Nyní paní Wimberg. Eh, jo. Děkuji, pane předsedo. Kolegové v podstatě řekli to, co jsem už také chtěla říct, a tak tomu jenom něco dodám. Jde tady tedy o jasně projevenou solidaritu. A nyní vidíme určitý nouzový systém, který eh, se snaží řešit situaci oprchlí, při uprchlíku. Přitom je třeba si připustit, že naše azylové systémy byly ve stavu nouze již dlouho. Já považuji operaci Mare Nostrum eh, za eh, takovou, takový tedy první pokus eh, věci řešit, ale v porovnání s loňským rokem narostly počty uprchlíků o 300%, čili jde o několik set tisíc. A tomu by měly odpovídat i ty kvóty, které by měly být daleko vyšší. A solidarita tedy nemusí spočívat jen v tom, že všichni dorazí do Evropy a my je umístíme. Můžeme jim solidaritu tedy projevit i na místě, ze kterého pocházejí. Thank you very much for, for letting me come in and... Roberta Mecola. Děkuji, já se chci připojit ke kolegům a poděkovat SK a všem stínovým zpravodajům za spolupráci. Myslím, že to jasně ukazuje, že jsme schopni najít široký konsenzus o takto důležité záležitosti a Cecil teď právě uvedla, že to otevírá cestu pro další spolupráci v této záležitosti a my se na tom těšíme. Já chci zmínit jednu záležitost týkající se této zprávy. A to proto, že by tato zpráva měla vést k vytvoření trvalého relokačního mechanismu, který bych si přála. Chci, aby to byl mechanismus spravedlivý, a který bude rovným dílem spravedlivě rozdělovat odpovědnost mezi členské státy. Takže jsem předložila pozměňovací návrhy v tomto slova smyslu, protože jedině tehdy budeme schopni posoudit každý jednotlivý členský stát a jeho schopnost přijímat eh, svůj spravedlivý díl je zjevné, že je zde určitá povinnost, se kterou se musí každý členský stát vypořádat, s čím jdou eh, ruku v ruce další povinnosti vyplývající ze šengenského AKI. Toto vše je potřeba zohlednit. Děkuji. Děkuji, Roberto. A k rozpočtové záležitosti Tomáš. Eh, Tomáš Stechovský, prosím. Děkuji, Klode. Já jsem jenom chtěl říct, že samozřejmě souhlasím s tím, že aby byla tato částka, jak říkal Petr, eh, navýšená že je důležité, aby ke každému opatření, které tady provádíme, tak byly i příslušné peníze. Zda je ta částka dostatečná nebo není dostatečná, to uvidíme v příštích měsících. Myslím si, že náš výbor byl vždycky konstruktivní a vždycky byl, byl velmi schopný rychle zareagovat na aktuální potřeby. Takže já jenom chci deklarovat, že eh, v rámci vlastně této druhé zprávy, která je k této příslušná, um, vlastně je schoda na této zprávě a určitě v případě, že by bylo potřeba cokoliv dál navýšit, tak jsme připraveni o tom jednat. Thank you very much. Děkuji. A děkuji Tomáši a ještě než předám slovo našim dvěma zpravodajům, eh, vyslechneme si komisi, eh, radu, pokud se budou chtít vyjádřit. Musím totiž říci, že rada musí souhlasit s tímto relokačním mechanismem, takže nejprve se obracím na komisi, následně na předsednictví. Děkuji vám, pane předsedo. Tato problematika, o které dnes diskutujete, je z několika ohledů problematikou mimořádnou. Evropská komise eh, tři týdny po schválení eh, agendy pro migraci schválila tuto záležitost. Je to vlastně poprvé, kdy článek 78 odstavec 3 používáme jako právní základ eh, a je to rovněž poprvé, kdy máme k dispozici právní rámec pro relokaci a používáme ho. Už několikrát zaznělo na tomto zasedání, že to je naléhavé opatření. Až doposavat se všichni snažili tedy postupovat velice rychle a tak jsme velice rádi, že sedm týdnů po předložení našeho návrhu váš výbor je připraven tuto zprávu paní Keller odhlasovat. Bylo dosaženo také značného pokroku ze strany rady a myslím, že se členské státy blíží dohodě, což by umožnilo naplnit cíle návrhu komise. Jde o to prokázat solidaritu vůči Itálii a Řecku, které eh, jsou ve velice exponované situace na vnějších hranicích eh, a eh, jsou nuceni vypořádat se s velkým přílivem imigrantů. A dále je třeba zajistit, aby osoby, které mají nárok na mezinárodní ochranu, se jí mohly rychle domoci. Nyní dovolte, abych zareagoval na některé zásadní prvky, o kterých hovořila paní Keller jako zpravodajka, ale také někteří stínoví zpravodajové. Za prvé, pokud jde o dobrovolnou či povinnou povahu systému a počty relokovaných. Diskuze v Evropské radě, jak asi víte, potvrdili, že jde o kontroverzní téma. Nicméně členské státy jsou připraveny projevit solidaritu a to je velice důležité a chci to zdůraznit. Komise, eh, komise je líto, že eh, se nepodařilo prosadit eh, zatím povinný systém, ale je jasné, že členské státy chtějí relokovat 40 tisíc osob. Předsednictví pracuje s členskými státy na tom, aby zajistilo, že k tomu skutečně dojde. Pokud jde o počet, tak to už tady někteří poslanci zmínili, vy byste dali přednost vyššímu číslu než 40 tisíc. A je jasné, že Itálie a Řecko čelí obrovskému tlaku, zejména v Řecku čísla, čísla neustále rostou, každý týden rostou. Nicméně zároveň je jasné, že v tuto chvíli není politicky reálné toto číslo navýšit ale zároveň je třeba říci, že se jedná teprve o první krok. Druhá věc, pokud jde o relokační proces a preference samotných žadatelů, tak eh, vzhledem k tomu, eh, co stanoví článek 78.3 eh, smlouvy, jde vždy o mimořádnou situaci a také je nutné, aby tento proces byl maximálně jednoduchý a zároveň účinný protože tak můžeme zajistit, že osoby, které mm, potřebují mezinárodní ochranu, se domohou tohoto práva co možná nejdříve a zároveň tak snížíme také rychle tlak na Itálii a Řecko. To je tedy eh, podstata článku 78.3 smlouvy. Toto pravidlo je tady jaksi velice preskriptivní. Důležité je, abychom zasáhli eh, účinně a využili také zkušeností z projektu Eurema. Na druhé straně s vámi plně souhlasíme v tom, že tento proces eh, musí eh, zajistit v maximální možné míře to, že zájmy žadatelů budou eh, v souladu se zájmy členských států. To je velice důležité kvůli úspěšné integraci relokovaných osob. A je to také velice důležité, pokud se chceme vyhnout sekundárním přesunům. A proto, když se bude rozhodovat o relokaci konkrétní osoby, komise navrhuje, že třeba vzít v potaz například kvalifikaci migrantů a jejich například jazykovou vybavenost. Vítáme návrh, že by se další prvky, jako je například kultura, rodinné zázemí a tak dále, že by se i tyto prvky zvážily. Kromě toho předpokládáme, že prioritu by měly vždy zranitelné osoby, osoby se zvláštními potřebami a v hmm. případě dětí by se vždy bral eh, v potaz nejlepší zájem dítěte. Nicméně, jak už jsem řekl, nechceme, aby tento systém eh, byl postaven eh, na, na tom, že by si členské státy volily žadatele nebo žadatelé členské státy, protože to by vedlo k velké nejistotě a bylo by to v rozporu s cíly článku 78.3 smlouvy, kde jde především o podporu členských států eh, v nouzové situaci. Na závěr se chci ještě vyjádřit eh, k výzvě, aby komise eh, zavedla trvalý systém relokace. Zde mohu jenom potvrdit, že takovýto nouzový návrh je pouze počátečním návrhem, sami jste to uvedli. A v rámci agendy pro migraci chce komise do konce roku zpracovat návrh na definitivnější mechanismus, který by nahradil eh, tento nouzový eh, mechanismus do budoucna. Pokud jde o tento návrh, eh, tak samozřejmě budete jako spoluzákonodárce do celého procesu zapojeni a počítáme s vaší spolupráci. Ještě jednou děkuji za dosavadní velice dobrou spolupráci a diskuzi. Děkuji vám. Pan předseda, děkuji. Nyní předsednictví, prosím. Eh, merci pour la parole. Děkuji za slovo. Lucemburské předsednictví nemá co dodat k tomu, co říkal dnes dopoledne náš pan ministr. Děkuji. Uh, to je luxemburská efektivita. Vy vypadáte efektivně už tak od pohledu s tím eh, notebookem od Apple. Kdyby to tak pokračovalo, nebylo by to špatné. <laughs> Teď jste mě trochu vyvedl z konceptu. That doesn't mean the commission can make up the time. <laughs> Což ovšem neznamená, že nově vzniklého času nevyužije komise. Pane eh, předsedo, já jsem totiž zapomněla jednu věc. se zeptat, zda by bylo možné, aby pan Castillo, eh, můj kolega, velice krátce pohovořil ke zprávě Fernandez, protože já jsem se omezil na zprávu paní Kellerové. Já myslím, že nikdo proti tomu nic nemá, tak prosím jenom velice rychle. Ano, skutečně eh, jenom velice rychle a efektivně my chápeme, že EASO má řadu nových e, úkolů podle agendy pro migraci a samozřejmě, že sem spadá i ten relokační um, systém, ale musíme být opatrní, pokud jde o navyšování, protože my jsme před několika týdny rozhodli o e, navýšení o čtyři pracovníky v případě ELSA. Navýšili jsme rozpočet pro rok 2016. Tím nějak nechci předjímat eh, další potřeby na straně EASO, ale myslím si, že je předčasné přijímat eh, další změny. Je potřeba posoudit, kolik pracovníků bude potřeba v okamžiku, až začne vše plně fungovat. Takže chtěl bych spíše varovat před předčasnými rozhodnutími a k tomu, co říkal pan Tomáš Techovský, tedy další financování. Tady chci připomenout všem poslancům, že národní programy pro Itálii a Řecka teprve čekají na schválení. Bude to znamenat další příliv peněz do obou dvou zemí právě na tyto účely. to bude stačit nebo ne, to je jiná otázka, ale bude to dalších 60 milionů navíc, které jsme přidělili v rámci mimořádného opatření a může to přispět k celkovému obrázku. Pan předseda, ano, Děkuji. Také se teď diskutuje o tom, jakou další pomoc by mohlo eh, obdržet Řecko vzhledem k situaci, v, něj, v níž se nachází. A my jsme o tom teď začali diskutovat. Slyšel jste možná příspěvek kolegy z Řecka, který o té mimořádné naléhavé situaci v Řecku hovořil, takže děkuji za vaše doplnění. Teď požádám o vyjádření naše eh, zpravodaje. Chce se SK vyjádřit jako první, prosím. Děkuji. Děkuji za veškerá vyjádření. Já si myslím, že to byla zajímavá diskuze. K tomu, co říkala komise, nebojte, my už eh, jsme přemýšleli nad tím, jak to všechno udělat efektivní a praktické, proto máme ten časový harmonogram nastavený, chceme vzít eh, v potaz preference vše je, myslím, efektivně naplánováno. Pro nás totiž také bylo velice důležité, aby eh, režim eh, prakticky fungoval a vzhledem k tomu, že to je mechanismus eh, nouzový pro nouzovou situaci, tak musí začít fungovat rychle a nesmí trvat dlouho ho, ho spustit a dosáhnout té relokace. Také chci poděkovat Peterovi Niedermillerovi za jeho zprávu. Pokud jde o pracovníky ELSO, tak i v tom pozměněném rozpočtu bylo 16 pracovníků navíc pro Frontex a když se zvážíte ty obrovské úkoly, s nimiž se musí potýkat EASO, pokud jde o všechny ty žadatele, relokace, tak já si myslím, že skutečně potřebují posílit. Jinak už v podstatě nemám, co bych dodala. Chci jenom všem poděkovat za spolupráci. Velice ráda jsem s vámi pracovala. Děkuji sekretariátu, všem asistentům, poradcům a doufám, že zítra bude vše dobře odhlasováno. Děkuji. Já myslím, že to byl skutečně dobrý příklad toho, že kolegové v parlamentu jsou schopni se semknout a účinně spolupracovat. Pokud jde o stanovisko Petra, a já jsem na vás nezapomněl, Petre, nebojte, já bych Já jsem vás chtěl právě vyzvat a dát vám slovo. Tak jestli můžu, já bych chtěl poděkovat všem sekretariátu, kteří mi pomohli při zpracování zprávy. Děkuji Katrin a také děkuji Tomáš, Tomášovi Zdechovskému za spolupráci, za to, že jsme eh, se zaměřili na otázku rozpočtu. Myslím si, že to je důležitý základ pro naši další spolupráci a tak si také velice dobře, že prozatím ta spolupráce v rámci výboru Libe byla tak kvalitní. Pan předseda, já jsem vám právě chtěl slovo dát. Nebojte, nezapomněl jsem na vás, jenom jsem chtěl říct, že 23. Eh, srpna máme termín pro pozměňovací návrhy. Je to tedy nesmírně důležitý návrh a teď je důležité, co uděláme z rozpočtového hlediska. Tady máme naše dva spolu zpravodaje, takže se budou této věci určitě věnovat, protože vidíme, že situace v Řecku se zásadně zhoršila, což může mít dopad na celý region, na problematiku uprchlíků v této zemi a tak dále. Takže je potřeba to posoudit i z rozpočtového hlediska. Takže tímto děkuji. Zítra budeme hlasovat a poslední eh, bod, to je 12. Předávám opět slovo hm, Petrovi, který je naším zpravodajem. Máte tady slovo k všeobecnému rozpočtu Evropské unie pro finanční rok 2016. Máte slovo. Okay, thank you. I try to be brief. Děkuji, pokusím se o stručnost, protože máme pozdní odpoledne. Co se týče mého návrhu stanoviska k rozpočtu na rok 2016 a v pozněvacích návrzích, bych vás chtěl upozornit na následující věci. Za prvé, toto stanovisko se víceméně drží přístupu, který jsme eh, přijali u DAB 5 lomeno 2015, u kterého jsem byl také zpravodajem, protože takovéto změny eh, v podstatě se drží stanoviska. A já jsem přivítal to, že v rozpočtových liních pro azyl, migrace a integrační fond eh, došlo k navýšení oproti roku 2015, nicméně navrhnul jsem, aby byla vytvořena zvláštní rozpočtová položka, která se týká EMIF a novou položku, která by se týkala toho nouzového relokačního mechanismu. Cílem tohoto návrhu změny je zvýšit eh, transparentnost rozpočtu a umožnit parlamentu řádně analyzovat částky, které se navrhují u různých konkrétních cílů tohoto fondu. A doufám, že všichni stínoví zpravodajové mě podpoří v mé žádosti o tuto další transparentnost. Také jsem navrhl, aby byla vytvořena rozpočtová položka pro Evropský fond pro záchranu, vyhledávání záchranu životu, tak abychom tlačili na komisi, aby vytvořila takovýto fond. Protože než my budeme mít takovýto návrh, tak eh, do této rozpočtové položky žádné prostředky nepůjdou. <clears throat> A také co se týče rozpočtu Frontexu, tak vítám jeho navýšení také vzhledem k rozšíření operace Poseidon, ale také jsem navrhl vytvoření nové rozpočtové položky pro společné operace Poseidonu a Tritonu, tak abychom je vlastně vydělili z toho obecného rozpočtu Frontexu. S tím, že to zase navýší transparentnost. Změní kompromisu u Europolu, které jsme našli během diskuse o DAB 5 2015 jsem tady vložil a doufám, že nám to pomůže dále pracovat na této otázce. Teď co se týče nástroje pružnosti a rozpočtu 2016, tak také předložím rozpočtové pozněvací návrhy ve smyslu navýšení rozpočtu a počtu zaměstnanců EASO. Rád bych nejprve dostal, měl správně nastavené eh, veškeré podrobnosti, takže jsem to zatím nerozdal, rozdám to záhy. Kromě toho mé pozněvací návrhy eh, se budou týkat navyšování pilotního projektu pro integraci Romů a případného opatření pro rehabilitaci obětí mučení. Tyto návrhy vám také předložíme během následujících dní. A nakonec si říci, že se budu těšit na vystoupení stínových zpravodajů a budu se těšit na další konstruktivní spolupráci s nimi, tak abychom vytvořili silnou a koherentní pozici Libe k rozpočtu na rok 2016. Děkuji. Děkuji mnohokrát za veškerou práci odvedenou na tomto stanovisku, bylo ji určitě hodně. A také se omlouvám, že rozpočtovou položku řešíme tak pozdě, protože vím, že je důležitá. A když to je takto večer, tak se stává, že tady není tolik lidí. Máme tady jenom jednoho stínového zpravodaje, to je Tomáš, takže poprosím o odpověď. Uh, uh, thank you, chair. Děkuju Petrovi. Já už ho trošku podezřívám, že chtěl stanovisko stínového zpravodaje z důvodu toho, že chtěl dneska opětovně pochválit za svoji skvělou práci a za to, jakým způsobem opravdu spolupracuje, ale eh, je to výborná spolupráce, je to příkladná spolupráce a jsem rád, když mohu spolupracovat s někým inteligentním a s někým, kdo rozpočtům skutečně rozumí. Takže ode mě velikánská poklona, eh, Petře. Eh, já bych chtěl říct eh, několik věcí. První věc je, a budu mluvit opravdu velice stručně, že Vítám to, že reportér opravdu vycházel z našich společných priorit, které máme jako EPP. Také jsem rád, že Eh, vlastně rozpočty na tak důležitou oblast, jako je oblast tohoto výboru LIBE, byly ve většině případů navýšeny. Dámy a pánové, to je velice důležitý. To si musíme uvědomit a musíme to umět i odprezentovat eh, svým voličům. Přesto bych rád zmínil několik bodů, které by mohly nebo měly být, mohly být z mého pohledu mé frakce problematické. První věc je, musíme být opatrní při zasahování do rozpočtu struktury a MIF a řádně si promyslet, eh, zda vytvoření nových rozpočtových řádků pomůže financování z tohoto fondu, nebo se naopak stane komplikovanějším. To si myslím, že je velmi důležité. Druhá věc je, bez zesporu hrají evropské agentury jako Frontex, Europol, Eurojust a EASO v současné době důležitou roli. Musíme jim eh, zajistit dostatečné peníze, ale také personál. Už to tady zmiňovala Ska Keller v, u předchozí zprávy, proto se nebudu opakovat. Nechápu tedy, že v návrhu rozpočtu 2016 se snižují počty míst poté, co jsme je v opravném eh, rozpočtu číslo 5, o kterém mluvil Petr, zvýšili. A u těchto zásadních agentur jako Frontex a EASO a Eurochas opravdu se opakuje tato stejná chyba. Třetí věc, který jsem si tam všiml, že v instrumentu flexibility Eh, bychom měli zajistit eh, dostatek peněz na pilotní projekty, protože právě oni jsou pro Evropskou unii a její budoucí směřování velice důležité. Zde bych chtěl také zmínit, že po obdržení hodnocení pilotních projektů od komise jsem velice potěšen, že některé z nich byly ohodnoceny velice vysoce a chtěl bych vás vyzvat k jejich podpoře. Zase Vnímám to jako pozitivní signál a výbornou práci naší celé, celé komise. A poslední věc, abych vás nezdržoval, je v současných diskuzích o migraci se bohužel zdá, že jsou opomínány další aspekty bezpečnosti v Evropě, jako například boj proti obchodu s drogami. Já už jsem to dneska tady říkal několikrát v našem výboru. V posledních v posledních měsících a letech se objevují nové syntetické drogy. Dámy a pánové, já jsem pracoval jako street worker. Nepodceňujme tuto problematiku. To se nám může opravdu za tři, čtyři roky neskutečně vrátit. Dneska je léto, řada mladých lidí začala experimentovat s novými drogami. Opravdu, to, že chceme navýšit peníze na drogovou problematiku, to není žádná fráze Tady se prostě šest let peníze na drogovou problematiku nenavyšovaly. A proto bych chtěl, abyste mě napříč politickými frakcemi v této mé snaze podpořili. Je to velice důležitá oblast a myslím si, že v současné době po, imig- eh, po imigraci a tak, jako jsme slyšeli v ranní prezentaci prezidentky uh, Eurojustu, je to velmi, velmi uh, velká oblast, kde je obrovská kriminalita a ta kriminalita se v posledních třech let, letech neskutečně zvýšila. Děkuji vám za pozornost a přeji hezký večer a ještě jednou děkuji Petrovi a děkuji i tobě, Klode, za to, že takhle výborně tuto schůzi řídíš a dodržuješ program její. Děkuji, Tomáše já se také musím omluvit eh, kolegovi, který tady seděl celou dobu. Ehm, najednou přišly tři stínoví zpravodajové, takže já se omlouvám, já jsem to trochu popletl. Takže nejprve vy a potom paní Björk. Děkuji, pane předsedo. Já chci také poděkovat jménem Alde zpravodaje za jeho návrh stanoviska. Vítám především navýšení prostředků pro Frontex a také přiznání, že je třeba najít další prostředky, které budou věnovány řešení eh, uprchlické krize. Také eh, podporuji myšlenku navýšení počtu personálu, protože je evidentní, že více personálu je třeba. Nicméně některé aspekty, které spadají do kompetence LIBE, ve stanovisku zatím chybí a já myslím, že bychom jej měli rozšířit tak, aby se zabýval problematikou Eurojustu, agenturou pro základní lidská práva a také koordinací práce mezi eh, různými agenturami. Pokud je o Europol, tady vítám změní odstavce 6 stanoviska, také si myslím, že je důležité mít představu, jaký rozpočtový dopad bude mít to nové protiteroristické centrum, které je navrhováno v rámci Evropského programu pro bezpečnost, jestli to bude rozpočtově neutrální nebo jestli to bude znamenat další náklady. A jinak tedy ještě konzultuji kolegy, než dojdeme k finálnímu rozhodnutí o pozměňovacích návrzích. Bylo to obtížné, protože to stanovisko jsme obdrželi teprve v úterý a já se tedy těším na další diskuzi. Děkuji. Děkuji. Chci poděkovat zpravodaji za velice dobrou spolupráci celé řadě eh, bodů tohoto návrhu. Tyto body také můžeme podpořit, ale zůstávají i některé problematické oblasti, především navýšení prostředků pro Frontex. My jsme toho přesvědčení, že migrační krize, katastrofická situace uprchlíků, eh, že tady to nelze řešit represivními opatřeními, která jsou příliš drahá a stejně nefungují. Musíme tedy vyčlenit prostředky i na eh, příjem uprchlíků. A chci také poděkovat všem za dobrou spolupráci a pokud jde o odstavec 6, tedy pravda je, že se ještě musíme zaměřit eh, na to, kam konkrétně tyto prostředky půjdou. Kromě toho eh, jsme tedy přesvědčeni, že je třeba vynaložit prostředky i na zrovnoprávnění a integraci Romů a důraz na bezpečnost eh, by tedy neměl znamenat větší důraz na represivní opatření, protože společnost nelze bojo, budovat represivními opatřeními, ale naopak integrací. A máme pocit, že tedy eh, ta represivní opatření jsou takovou zkratkou. Děkuji, Malin. Paul Caperon zástupce oddělení pro rozpočet eh, ředitelství pro vnitřní záležitosti. Takže jedna stručná technická připomínka. Možná si vzpomínáte, že během bývalého finančního období jsme měli čtyři fondy Solita, také jsme měli pilotní projekt. A řízení celé této rozpočtové položky bylo poměrně složité, a možná spíše rigidní bych měl říci. Teď s rozpočtovými položkami máme racionálnější a efektivnější nomenklaturu, s tím, že každá ta položka má dva konkrétní cíle. Na jednu stranu azyl a solidaritu mezi členskými státy a na druhou stranu migraci, integraci a návrat. Tady je potřeba potrhnout to, že na rozdíl od předchozího finančního období právní základ má společný základ pro hodnocení a následné opatření po akcích spuštěných členskými státy. A také máme jasné ukazatele, které členské státy při reportingu používají. V návrhu rozpočtu máme dokument, který se anglicky jmenuje Program Statement a ten obsahuje u každého konkrétního cíle prostředky, které mají být do něho věnovány. Takže si myslíme, že řešit to prostřednictvím rozpočtových položek není úplně nejvhodnější a v některých případech by to naopak mohlo být kontraproduktivní. Beru v úvahu, že především když v době a, migrační krize to budeme řešit prostřednictvím rozpočtových položek, tak to může vést k problému s převody mezi těmi jednotlivými rozpočtovými položkami. A mohlo by to znemožnit rychlé zpřístupnění prostředků. A konec konců jste chtěli po komisi, aby reagovala rychle. Navíc by si to vyžadovalo eh, nové naprogramování databáze SFC, prostřednictvím které eh, členské státy vkládají žádosti a eh, roční zprávy. Takže komise se domnívá, že s těmito dvěma rozpočtovými položkami jsme v efektivnější situaci než v minulém období a navíc, že to navýšilo transparentnost reportingu. A mý kolegové už tady několikrát vystoupili o realizaci nebo provádění těchto fondů. Můžou to udělat znova. Teď, co se týče přesídlování, tak tady vlastně máme úplně stejné uh, argumenty jako u předchozího fondu, protože ty podrobnosti máme v národních programech, jakmile, jsou, jakmile budou revidovány. Navíc je to také dočasné opatření. Takže beruc v úvahu, že se a, uplatňuje na základě článku 18 nařízení o AMIFu, tak nám připadne legitimní, aby a, příslušné položky byly v rozpočtové položce, která právě odkazuje k tomuto článku. A nakonec, co se Frontexu týče, tak já vím, že rozpočet Frontexu se navýšil. Já jsem se díval na čísla v roce 2006 když jsme připravili návrh Frontexu, tak se předpokládalo, že v roce 2013 rozpočet bude 43 milionů. A teď vidíte, kde je v tuto chvíli. A vytvořit zvláštní rozpočtovou položku pro Triton a Poseidon. To by si vyžadovalo právní základ jako tomu třeba je u těch námořních agentur. Ale říkám si, co by se stalo, kdybychom opustili programy Triton a Poseidon, protože už se nebudou očekávat další středomorské toky. A přitom se třeba objeví jinde. Třeba začnou přicházet lidé přes Ukrajinu. Budeme také potřebovat k tomu vytvořit zvláštní rozpočtovou položku. To je jenom ke zvážení. Děkuji za pozornost. Děkuji. chce se ještě zpravodaj na závěr vyjádřit. Jenom velmi stručně chci poděkovat za všechny vaše připomínky. A my na tom budeme pracovat i během léta. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 28. srpna. My je zapracujeme a těšíme se na další spolupráce nevím, jestli je to náhoda, ale v létě se vž, tedy výbor pro rozpočet vždycky tvrdí, že v létě pracuje nad rozpočtem, ale já tím chci vlastně říci, že především oceňujeme vaše práce. sedm večer proběhne četá debata k migraci a promítání filmu, který eh, vybrala paní Mecola, je to v místnosti ASP 1G3. Zváni jste tedy eh, paní akademii Conas a panem Robertem Mecola a začíná se v sedm. Předpokládám, že už jste obdrželi normální pozvánku, ale požádalo mě, abych vám to ještě jednou připomněl. Děkuji kolegové a tím náš dnešní program končí.